dětí. A prosil bych nyní, aby stanovisko eh, nyní eh, přenesli zpravodajové eh, této rezoluce. A jako první prosím paní poslankyni Judith, Judith Argentiny na minutu. Děkuji, voorzitter. Děkuji vám, pane předsedo. Konflikt v Jižním Sudánu eh, nemusí být vůbec vysvětlovan, uváděn, už jsme o tom často hovořili mm, eh, prezident a bývalý viceprezident usilují si navzájem o život a trpí tím celý národ. Poslední událost se týká smrti 98 dětí, možná ještě více v Jižním Sudánu. Děti, eh, které už jako děti jsou nuceni ke službě v armádě ze strany obou stran eh, vzájemně válčících. A to mi připomíná otázku eh, dva ekrse z roku 2006, kde se popisují případy eh, verbování dětí pro vládní armádu v Jižním Sudánu a eh, také eh, uprchlické tábory v Etiopii. Tady jsme konfrontováni s realitou. Děti se musí vrátit domů. Petr Ježek. Děkuji, pan Petr Ježek. Na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem rád, že jsme se dohodli na společném usnesení, které demonstruje, že si plně uvědomujeme rozsah katastrofy v Jižním Sudánu. Zhruba 1,4 milionu lidí bylo vysídleno, 500 tisíc uprchlo do sousedních zemí, 2 tisíce dětí bylo naverbováno jako vojáci a tisíce dalších byly zabiti, znásilněny, vysídleny a, e, a byli jim zabiti rodiče. Riskují podví výživu a hlad a v tomto ohledu jsem rád, že parlament v našem usnesení vyzývá mezinárodní komunitu, aby svolala novou konferenci dárců pro Jižní Súdán, jakmile k tomu budou nutné podmínky nastaveny. Já jsem v kontaktu s lidmi, kteří pracují v terénu a eh, vím o jejich zoufalství a frustraci. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Eh, jsou tam všechny faktory k tomu, aby nastala katastrofa obrovských rozměrů. Eh, podporuji myšlenku zřízení mezinárodní skupiny pro Jižní Sudán, která by spojila celou řadu aktérů zapojených do mírového procesu, což by zajistilo koherentnost a vytvořilo potřebný tlak. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A nyní další autorka, paní Židňanská. Ďakujem veľmi pekne. Děkuji vám pěkně. V každém vojenském konfliktu trpí nejvíce děti. Od začátku těchto konfliktů muselo opustit školu 400 tisíc dětí a až 12 tisíc z nich bylo násilím odvedeno ze školních lavic přímo do první linie vojenského konfliktu. Poslední incident z polovině února hovoří o více než 89 dětech, přičemž podle UNICEF mohlo jít o stovky chlapců a dívek, ze kterých, ze kterých se nedobrovolně stávají vojáci. Jsou to, mnoho, jsou to často děti, které nemají ani 12 let let eh, zahynou při výcviku anebo přímo v ostrém boji. Ostatní si toto trauma budou nést celý život. Je strašné, že k těmto praktikám se uchylují obě strany konfliktu navzdory všem pokusům a podepsaným příměřím. Mír je zdá se v nedohlednu. Proto vítám razantní postup eh, Rady bezpečnosti OSN, která rozhodla o sankcích vůči představitelům Jižního Sudánu, kteří by kladli překážky ukončení tohoto konfliktu. Děkuji. Děkuji nyní pan Ignacio Corao jako další autor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za e, všechny komentáře, které hovořily o nelidskosti a zvěrstvech toho, co se děje e, v Jižním Sudánu. E, ovšem, ty jsou v podstatě nadbytečné. Nemá cenu je poslouchat pořád dokola. Nelidskost těchto akcí a verbování dětských vojáků, unášení dívek, jejich zotročování a nucení k prostituci Jižní Súdán je jedním z nejmladších států na světě. A měli bychom se zamyslet nad tím, že v podstatě po celou dobu existence eh, tohoto státu tam panuje občanská válka a možná eh, bychom se měli ptát, eh, kdo má zájem na tom, aby Jižní Sudán setrvával v občanské válce, kdo má ekonomický zájem na tom, aby opozice a vláda si šly vzájemně po krku kdo eh, v podstatě podporuje tyto nelidskosti. A jako další autorka paní poslankyně Teresa Jiménez Beseriel Barrio. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace lidských práv v Jižním Sudánu je jeden z nejhorších v celém světě. Eh, v roce 2011 tato země zůstala Eh, získala nezávislost a od roku 2013 propukla občanská válka s důsledky Eh, nedozírnými eh, dív, děvčata, která se stávají sexuálními otrokyněmi a také chlapci odvádění do armády. Čísla jsou alarmující. 12 tisíc dětí naverbováno, aby sloužilo v ozbrojených složkách. Taková krutost. Eh, proto je nezbytné skoncovat s verbováním dětí do ozbrojených složek. Nemůžeme to připustit a já jsem ráda, že tento Evropský parlament pozdvihá jednotný hlas. A tady všichni říkáme už dost skoncovat s tímto násilím na lidských bytostech. Děkuji. A dalším autorem je Paní Lidia Sandra Rodriguez, na minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. My eh, důsledně odsuzujeme situaci dětských vojáků, jakož i násilí páchané na ženách a dětech. Eh, říkáme jednoznačně, že tady hrají svou roli také západní zájmy týkající se ropy, diamantů a zlata. Eh, musíme využívat diplomatické cesty, abychom eh, přispěli ke skoncování konfliktu v Jižním Sudánu, aby již nebyly unášeny děti, nebyly zotročovány. Musíme se zasazovat o to, aby děti místo toho, aby sloužily v armádě, mohly si užívat eh, svého dětství. Je třeba bojovat proti bítě, proti hladu. Eh, musíme podporovat drobné zemědělce, aby skutečně byli schopni vyprodukovat potraviny. Potřebují pozemky a vodu. A to ale samozřejmě musí umožnit sudanská vláda. Děkuji. A dalším autorem je pan poslanec Josef Weidenholzer. Na minutu, prosím. Děkuji vám. Není tomu dávno, co jsme se v této souvislosti zaobírali situací v Jižním Sudánu. Eh, vidíme, že situace je stále horší, nuče, eh, eh, zhroucení se státních struktur, zhoršení sociální situace. Už jsme se často vyjádřili v tom smyslu naposledy v listopadu minulého roku, že se situace má zlepšit, ale nic takového se nestalo situace se zhoršilo, počet vnitřních uprchlíků vzrostl na 1,5 milionu, více než 1,5 milionu lidí, to je to, křka. čtvrtina obyvatelstva trpí hladem, obyvatelstvo je rozpolceno eh, eh, a je tady provozováno násilí a kromě toho jsou verbování děti do války a to prostě znamená, že e, země je vystavena velikému riziku. Nesmíme mlčet, musíme znovu a znovu pozdvihávat náš hlas a připomínat, co se děje. Děkuji, pane Weidenholzere. uh... A teď je čas eh, pro zástupce politických skupin a za EPP promluví pan poslanec Štýr. Pane předsedniče, Prije nešto manje od četiri... Děkuji vám, pane předsedo. Mm, před čtyřmi lety eh, Jižní Sudán eh, se stal samostatnou stranou a samostatným státem a pro mnohé lidi to znamenalo eh, zcela eh, převrácený život. Bohužel eh, mnozí, kteří uprchli před první válkou z, z Jižního Sudánu, vrátili se a zažili nové etnické násilí v roce 2013. Po celé zemi je zhruba 12 tisíc dětských vojáků, které používají obě strany konfliktu. Nedávné únosy dětí v Jižním eh, Sudánu eh, nám to připomněly a proto podporuji sankce Spojených národů proti těm, kdo zneužívají dětských vojáků. Děkuji a nyní za socialista demokraty paní poslankyně Ana Gomeš na minutu a půl. únosy dětí a e, jejich e, rekrutování do vládních i opozičních vojsk. E, to je něco, co sledujeme už více než jeden rok. Přetrvává stav beztrestnosti a mezinárodní společenství by tomu mělo zasadit konec. Nicméně neděje se tak, eh, poněvadž sousední země eh, zde sledují různé vlastní zájmy a nemohou vystupovat neutrálně. Eh, chce to, aby byly skutečně přijaty účinné sankce proti vládě, proti politice vlády a aby také nebyla zneužívání přírodní bohatství v podobě ropy pro další destrukci země. Je třeba byla zveřejněna vyšetřovací zpráva k tomuto tématu, aby byla ukončená válka i beztrestnost. Děkuji vám. Nyní za Alte paní Natalie Griesbeck. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Eh, když vidíme, jak se znásobuje počet válek ve světě, eh, musíme si uvědomit, že demokracie mm, nedostávají své roli. Je třeba připomínat, co se děje v Jižním Sudánu, nejmladší zemi světa, kde tady vidíme krvavou bratrovraždu. Mm, tisíce, miliony dětí zabíjeny, znásilňování malých děvčat, stávající se otrokyněmi, chlapci verbovaní do armády, to je skutečně horor. E, a nestačí jenom tady sepisovat usnesení, třeba jednat a mezinárodní společenství nemůže zůstat nečinné. Toto usnesení požaduje znovu obnovení jednání, zastavení porušování lidských práv a vyžaduje přístup k pomoci humanitární. Děkuji vám. Merci beaucoup, madame Tepité. Děkuji vám, paní poslankyně. A teď pan poslanec Sean Kelly za EPP na minutu a půl. Děkuji vám. Já si vzpomínám, že jsem toto téma probíral před několika lety eh, v době, kdy Jižní Sudán získal nezávislost. Doufali jsme, že nastane pozitivní vývoj, nicméně to se nestalo válka je roztržená občanskou, země je roztržená občanskou válkou a na obou stranách konfliktu jsou zneužívání eh, mladí chlapci jako dětští vojáci. Jsou unášení ze škol, z domovů, dostávají do ruky zbraně, aby eh, zabíjeli jiné lidi a zabíjeli se také navzájem. Jde o přírodní zdroje, zejména o ropu a tady skutečně je třeba zasáhnout. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní nastává procedura Catch the Eye a slovo dostane pan poslanec Notis Marias za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Jižní Sudán je v podstatě bohatá země. Má obrovské zásoby ropy a e, s nezávislostí se předpokládalo to, že e, také e, mezinárodní zájmy by mohly eh, vést k určitému napětí a to se stalo v daleko horším měřítku, než jsme si představovali. Eh, z jižního uránu utekl možná milion a půl lidí, kteří se zdržují v sousedních zemích. A teď se zdá, že eh, zde nastala také humanitární krize postihující 4,5 milionu lidí. Novinkou je to, že do občanské války jsou verbovány děti, aby fungovaly jako dětští vojáci. A tady je třeba, aby Evropská unie okamžitě jednala, aby se zabránilo eskalaci humanitární krize. Děkuji vám. Přijmete, prosím, modrou kartu od paní Petr. Prosím. Já jsem skutečně šokována situací v Jižním Sudánu, zejména proto, že únosy a rekrutment dětí do armády se děje každý den. Jejich rodiče jsou e, zabíjeni a ti, kteří přežijí, jsou vystaveni hladu a nemocem. Proto bych se ráda zeptala, e, Paní poslankyně, ale to nebyla otázka. Já se k té otázce právě dostávám. Ráda bych tedy věděla, zda pan poslanec se domnívá, že stačí přijímat rezoluce, nebo měla by EU také konat. Děkuji vám. Fala. Tak jste to téma tu Sudan, tu notiu Sudan je πολύ σοβαρά. Otázka Jižního Sudánu je velmi závažná. Hovoříme o tom už další dobu a nyní eh, nabízíme konkrétní opatření. Bez konkrétní opatření nelze katastrofě čelit. Je třeba jít po příčinách a to je využití surovin eh, v Jižním Sudánu. Kdo tady má výhodu? z této občanské války. Když se v tomto zorientujeme, budeme moci přijmout také opatření proti různým zámovým skupinám. Děkuji, pan poslanec Nekov, na jednu minutu. Уважаеми господин председател, актът на отвличане на стотици деца е недопустим. Vážený пане председател, уважени пане комисари, je nepřípustné unášet милиони dětí на celém světě. Eh, a to se týká zejména obyvatelstva v Jižním Sudánu. Evropa musí nalézt prostředky, jak čelit této výzvě a podobným výzvám. Mezinárodní společenství musí konat tváří v tvář těmto surovostem. Situace v Jižním Sudanu je kritická, školy jsou využívány k vojenským účelům, eh, děti jsou rekrutováni do armády. Více než 400 tisíc dětí již nemůže chodit do školy v důsledku tohoto konfliktu. Je tady půl milionu dětí, které již nezahajují školní docházku. Apelují na mezinárodní společenství pro mobilizaci zdrojů, ehm, zorganizovat fond, ehm, ehm, který se nímž by se podařilo skoncovat s konfliktem. Děkuji vám. o když jsme debatovali o e, Radě pro lidská práva OSN, tak jsem se přihlásil, e, abych hovořil o problémech porušování lidských práv a zejména práv dětí v Jižním Sudánu. A tady právě vidíme nejlepší příklad toho, eh, jak tragické je porušování práv dětí a eh, jak je opovržení hodné. Eh, chtěl bych vás upozornit na to, že bylo zrekrutováno 12 tisíc dětí na obou stranách konfliktu. A samozřejmě jsou zatím obrovské zájmy v pozadí pokud jde o Jižní Súdán a jeho bohatství. Já vím, že komise se nesmírně snaží a vyzývám, je, aby ukon, vyzývám komisi, aby ukončila tyto tragické události. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Kastaldovi. Na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Není to poprvé, eh, co v tomto sále debatujeme o nešťastné zemi jménem Jižní Sudán. Eh, je to stát, pro který je nerostné bohatství spíš prokletím než požehnáním. Eh, dobrých 10 tisíc dětí bylo proměněno ve vraždící nástroje a to kvůli konfliktům o to, kdo bude ovládat ropu. Je potřeba říci, že tyto děti se musí vrátit domů, abychom mohli znovu vybudovat eh, infrastrukturu státu, zejména školy. Potřebujeme projekty pro eh, podporu těchto dětí. Lidi, kteří za to můžou, patří před soud a lidi, kteří spekulují a kteří těží z této krize a kteří kteří proměňují ropu v krev této země, jak říkal pan Marias. Na základě rezoluce OSN vůdci těchto válčících frakcí musí být předvedeni před soud a musíme uvalit přísné embargo na tuto zemi. Tentokrát ty sankce musí být opravdu eh, vážné eh, nejmladší země na světě musí zajistit budoucnost svým nejmladším občanům. Nyní pan komisař Johannes Hahn, prosím. Please. Pane předsedo, já vím, že děláte, co ve vašich silách. Toto je intervence o islamském státu do koše. Toto je osudáno do koše to, to je o zabírání půdy v Tanzanii. Doufám, že k tomu mi dáte slovo. Já si myslím, že by se tady eh, měly používat také žluté karty, eh, které by vymítily modré karty, eh, protože modré karty by měly být sankcionovány, protože a možná, že bychom měli mít také červenou kartu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji bardzo. Myślę, že to vážný apel. Ano, děkuji vám za tuto připomínku, pane poslance. Eh, velice se vám omlouvám, máme eh, určitý potíže s časem. Pane komisaři? Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, eh, Jižní Sudán válčí sám se sebou už 15 měsíců každý den a e, hrozí nebezpečí mnohem strašnějšího konfliktu a velice složité humanitární a lidskoprávní situace dlouhodobě trpících lidí v Jižním Sudánu. E, nedávné unesení skupiny dětí je dalším dokladem naprostého pohrdání mezinárodním e, humanitárním právem, a to z obou stran. Vysoká představitelka co nejsilněji odsoudila toto počínání. Reakce na násilí vůči dětem v ozbrojených konfliktech je nejvyšší prioritou Evropské unie. Úzce spolupracujeme s paní Sergi, zvláštní zástupkyní OSN pro děti v ozbrojených konfliktech a UNICEF, aby ukončili využívání dětí v boji. Naše delegace tlačí na vládu, na vládu i opozici, aby propustili všechny děti z ozbrojených složek a umožnili jim jim navrátit se do bezpečí. Eh, Evropská komise eh, a její eh, oddělení humanitární pomoci poskytuje finance u UNICEFu na reintegraci propuštěných dětských vojáků z oblasti bojů. Odpovědnost za zločiny spáchané v tomto konfliktu eh, je, je třeba, eh, tuto odpovědnost je třeba zajistit, aby byl možný udržitelný mír. Eh, to, to, to plyne ze zprávy o vyšetřování Africké unie. Tuto vyšetřování zahájila sama Africká unie, což jako takové je historický krok k tomu, aby byly zločiny prošetřeny a pachatelé hnáni k odpovědnosti na africkém kontinentu parlamentu. E, těšíme se na formální doporučení, které z toho vyšetřování vyplynou. Domníváme se, že humanitární katastrofa v Jižním Sudánu e, je Eh, odpovědností vojenských vůdců, protože ti se uchýlili k násilí místo, aby debatovali. Nemají žádné alibi. Eh, minulý týden dva hlavní protagonisté občanské války znovu eh, odmítli učinit kompromis, který byl nutný k dosažení dohody, která by mohla nastavit cestu k všeobecnému urovnání konfliktu. Eh, etiopský premiér eh, zareagoval tak, že požádal regionální i mezinárodní partnery, aby spolupracovali a aby posílili mírový proces eh, v rámci společného přístupu. Evropská unie je připravená podporovat premiéra Igata v tomto úsilí. Zvláštní vyslanec Evropské unie Alex Rondos už aktivně podporuje pana Igata ve vyjednávání, která vede. Rada bezpečnosti OSN také schválila jednom jednomyslnou rezoluci, která stanovuje rámec sankcí pro ty, kdo brání mírovému procesu a pro lidi, kteří spáchali válečné zločiny je důležité navyšovat tlak na obě válčící strany bez dalšího odkladu. Eh, chtěl bych na závěr zdůraznit následující. Je nutné, aby válčící strany v Jižním Súdánu eh, odložili stranou své vlastní zájmy a dosáhli kompromisu v zájmu všech občanů Jižního Súdánu, nejmladšího státu na světě. Evropská unie se i nadále vynasnaží eh, podporovat rychlé politické řešení této krize, tak, abychom dosáhli trvalého míru. Děkuji vám, pane předsedo. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, děkuji panu komisařovi. Za... Děkuji vám, pane komisaři. Za vaše vystoupení máme zde sedm návrhů usnesení k ukončení této rozprávy. Tím končím rozprávu a hlasovat budeme za chviličku hned po skončení rozpráv, které se týkají porušování lidí.